tak toto se postoupí právnímu výboru parlamentu, který je v této věci kompetentní. Hm, I e, právní výbor e, hm, informoval předsedu, že po rozhodnutí e, odvolacího soudu v Bukarešti zamítnout hm, odvolání, které se týkalo a kauzy poslance Bostináru, tak tím se uzavřelo uzavřelo řízení o imunitě. I výbor Ekon